8 hodin 30 minut. Ehm, to bude dopolední část plenárního zasedání a odpolední zasedání začne v 15 hodin. Pořad jednání byl zveřejněn a najdete ho také na internetové stránce Evropského parlamentu.